žádala, abych eh, delegoval, abych je jmenoval eh, delegaci, členy delegace a toto je schváleno a pokud do konce zasedání nebudou námitky, eh, bude to bráno jako potvrzené.